Kolegové, budeme pokračovat. Alors, avant de passer... Než eh, se pustíme do bodech na našem programu, tady do hlasování, tak bych chtěl dát slovo zpravodajovi, aby vyvodil závěry z diskuze, aby schrnul diskuzi, kterou jsme dopoledne měli ke zprávě o víceletém finančním rámci a mezi tím eh, byl zveřejněn poslední stav návrhu závěrů Evropské rady. Aspoň to tak bylo v tiskové agentuře. A samozřejmě, že v těch příštích dnech se to ještě změní. Je tam odstavec, který eh, v současné eh, verzi je odstavec 13 a přečtu vám ho v angličtině. Pro eurozónu je cílem přesunout se eh, k integrovanému rozpočtovému rámci a v tomto kontextu mechanismy, které mají zabránit neudržitelnému rozpočtovému vývoji a také mechanismy pro fiskální solidaritu EG Eh, prostřednictvím vhodné fiskální eh, disciplíny musí být proskoumány. Ovšem byly by eh, specificky určené eurozóně, to znamená, že by nebyly pokryty víceletým finančním rámcem. Není to příliš konkrétní, je to ale dokument, který je k dispozici, který je v oběhu. Reimer. Děkuji, pane předsedo. Mohu být velmi stručný, protože pan předseda po diskuzi na téma vlastní prostředky a problematika smluv a diskuzi o rozpočtu eura podal dokonalé informace a já už se k tomu mohu pouze připojit. Citát, který byl přednesen, ovšem dokládá, že musíme být připraveni na všechno. Dnes nemůžeme podrobně hovořit o strategiích, které s tím souvisí, ale myslím si, že bude potřeba pečlivě se zamyslet nad tím, kdy a zda se budeme chtít vyjádřit eh, k těmto otázkám v souvislosti eh, s průběžnou zprávou a hlasováním na plénu a také v souvislosti s příslušnou diskuzí, rozpravou a možná potom také v souvislosti s usnesením v listopadu. Už bych pouze upozornil na to, nebo byl jsem upozorněn na to, že eh, někdy ještě dříve, když šlo eh, o eh, koncipování fondu rozvoje, Evropský parlament Evropský rozvojový fond vložil do dokumentech tak, aby to celé bylo transparentnější. Eh, I za, už zakladatelské smlouvy z roku 1957 obsahují nástroje, možná eh, tedy je to odstavec 89 eh, nebo tak nějak, a Jde tam o solidaritu, nebo je tam zmíněna možnost solidarity se zeměmi, které se dostanou do finančních problémů. Ačkoliv tento nástroj v minulosti byl použit dvakrát během ropné krize, eh, tehdy to bylo 2, eh, 6 a 8 miliard EQ, byla tato problematika vlastně jaksi zanedbána protože v podstatě se předpokládalo, že euro tamto v podstatě bude fungovat, Europakt. A zároveň pro země mimo eurozónu tam eh, se bude uplatňovat eh, to, co je ve smlouvách. Pokud se nyní rozpoutá diskuze, eh, která se bude zabývat otázkami specifických aktivit v souvislosti se stabilizací a vytvoření soudržnosti v eurozóně, že to nesouvisí, eh, tak to nesouvisí s víceletým finančním rámcem, pokud se tedy dospěje k tomuto závěru, tak je potřeba tomu věnovat pečlivou pozornost, tak, aby se to řešilo v souvislosti s MFF a zároveň, aby jsme si uvědomili, co to znamená pro zásady smlouvy, protože se to vlastně vše jaksi obrací zcela na ruby. Evropský parlament v souvislosti s těmi 60 miliardami eur eh, z prvního eh, záchranného balíčku, ehm, tam máme rozpočet s poznámkou a parlament to tehdy odsouhlasil. Proto si myslím, že frakce by se měly nad těmito věcmi zamyslet, nejenom zde ve výboru pro rozpočet, měly by se zamyslet nad tím, jak k takovým otázkám přistupovat. Joran Ferm má pravdu, máme poslanecí návrh 175, kde se hovoří o eh, smluvním základu a o postupu spolurozhodování a ještě i na jiném místě je to také ošetřeno, ovšem budeme si muset položit otázku, jestli je to opravdu dostatečné, pokud se tady objeví, pokud tady vznikne taková dynamika, která by hrozila, že nás celé převálcuje. Já si myslím, že v takovém případě bychom se potom museli pustit vpřed a vytvořit eh, samostatnou kategorii, která by se zabývala opatřeními v oblasti eura. Já bych nikdy v této souvislosti nehovořil o eurozóně, ale o opatřeních souvisejících s eurem, abychom ukázali, že dveře jsou otevřené pro všechny, kteří se toho budou chtít účastnit. Myslím si, že je potřeba, abychom se nad těmito věcmi v příštích dnech pečlivě zamysleli, aby jsme nezažili nějaká špatná, zlá překvapení. Další komentáře, které v té intenzivní diskuzi zazněly, eh, za ty chci poděkovat. Děkuji vám za konstruktivní podněty. Během poslední, polední přestávky Ivalio a já eh, už jsme některé věci probrali. A Juto, musím ti říct, že tobě zkrátka nejde odolat. A proto si myslím, že ten kompromis, který nabídneme, tedy to, že eh, nabídneme to, že uvítáme společné prohlášení z června 2012 jako první důležitý krok vpřed tímto směrem. A myslím si, že s tím potom ten balíček eh, bude mít hlavu a patu. Potom, pokud jde o politiku klimatu, tady se podívejte ještě na všechny souvislosti, protože se tam hovoří také o průmyslové politice a věcech, které jsou v této souvislosti nezbytné a myslím si, že by to pro všechny mělo být přijatelné řešení. Potom formulace k politice v oblasti zemědělství. Jsem pro, a tady se shoduji se spoluspravodajem, abychom tu formulaci o výboru šure ponechali tak, jak tam je, nebo od výboru šure a ne eh, oslavovali to. Potom otázka abychom překlenuli existující mezeru nebo nedostatek, tak tady bychom vám eh, chtěli navrhnout, aby tam bylo, abychom omezili, snížili nedostatek. A zároveň směšování prvního a druhého pilíře. Tady musíme samozřejmě dávat velký pozor. Každý má eh, své národní podmínky a tuto formulaci jsme převzali se zprávy se vlastní iniciativy, což je tady věc, eh, která pochází z plenárního zasedání. A ten, kdo tady hovoří pouze o prvním pilíři, zapomíná na to, že ty země na západě, severu nebo na jihu, ti, kteří mají dobré plat, platby, mají toho málo v druhém pilíři a ti, kteří mají malé přímé platby, mají vysoké platby propočítáno na hektar, mají oproti ostatním. A v některých členských státech je to velmi složité a to znamená, že když budeme diskutovat o rozpočtu, tak tam eh, musím samozřejmě ten obsah, tu věcnou stránku řešit odděleně, eh, greening, eh, životní prostředí a tak dále, ale ta čísla, tam to nejde. Myslím si, že v tuto chvíli bychom měli zůstat u této formulace, protože pouze tam, pokud tam budeme mít tuto formulaci, tak se nám podaří dostat se dál, ale pouze za předpokladu, že výbory budou ochotné k posunu. Ale předjímat to tady ve chvíli, kdy odborné výbory se ještě nedomluvily na kompromisu, by bylo předčasné a překračovali bychom pravomoce našeho výboru. Takže z tohoto důvodu bychom zatím se neměli do něčeho takového pouštět a vyčkat. Potom další kolega tady hovořil o formulaci zaměření na méně rozvinuté regiony a tam bude návrh eh, hlasovat odděleně po částech a frakce se budou muset vyjádřit eh, tak, jak budou považovat za vhodné. Tam, kde kolegové mají pocit, že jejich návrhy nebyly v kompresu pokrom, pokryty, tak těm říkám, že pokud bychom si mysleli, že je všechno pokryto, tak bychom samozřejmě mohli jít rovnou hlasovat, aniž bychom eh, tady na tom dále pracovali. Ale přesto si myslím, že se nám podařilo nalézt řádný základ. Jsou to kompromisy, kde tady snad bude velká většina. Vím, že v různých frakcích jsou delegace, které nesouhlasí eh, s nízkou uhlíkovou politikou a pak jsou tady další, kteří mají procent s doložkou 25% a pak jsou tam ještě nějaké další věci. A myslím si, že i Valio to bude vidět asi stejně jako já. Některé ty věci mi působí problémy, on to tak bude mít zřejmě také. Tak to zkrátka je. Já bych vás ale chtěl vyzvat, abyste kvůli jedinému odstavci nespochybnili celo, celé hlasování, protože eh, tím bychom oslabili solidaritu a schopnost jednat Evropského parlamentu. Děkuji, Reimere, za eh, tato moudrá slova. Souhlasí eh, s touto moudrostí také Ivalio? Chceš se k tomu vyjádřit? Nechce. Ivalio se nechce vyjádřit. Dobře, takže tím končím diskusi a budeme hlasovat zítra o pozměňovacích návrzích a kompromisech. A já samozřejmě rozumím tomu, že do poslední, chvíli, do poslední chvíle bude možné předložit také ústní pozměňovací návrhy. Nyní začneme hlasovat a dám také prostor pro diskuzi o zprávě kterou mi svěřili koordinátoři, je to zpráva z vlastního stanoviska. Zpráva z vlastní iniciativy měnového a, a ekonomického výboru. na téma na úkolu, který byl svěřen Evropskou radou panu Van Rompuyovi aby byla posílena hospodářská měnová unie. Název je směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii. Požádal jsem konferenci eh, předsedů, eh, aby eh, předsedu výboru, aby náš výbor předložil stanovisko, protože Vím, že tady byl první návrh zprávy, který byl seřen paní Tyson. A ta výboru ECO navrhovala, aby bylo přijato stanovisko na témata, která ovšem jsou v naší působnosti. Protože jsme neměli dostatek času, nepožádal jsem formálně o uplatnění článku 50 eh, vnitřních pravidel, ale předsedkyně výboru ECON připustila, že bychom eh, v dochu spolupráce mohli postupovat tímto způsobem. Ekon 15. října příští týden bude hlasovat o zprávě paní Tyson a proto je důležité, abychom my odhlasovali již tento týden a toto odpoledne tuto věc, tak aby naše pozměňovací návrhy mohly být v Ekonu zohledněny. naše eh, návrhy eh, jsem v podstatě omezil na tři důležité otázky, velmi konkrétní, které jsou v naší působnosti a díky kterým tady obohatíme práci ekonu, aniž bychom zasahovali do toho, co spadá do jejich kompetence. Jednak eh, je tady připomenutí principu jednoty rozpočtu a především, že pokud by bylo rozhodnuto, že budou poskytnuty finanční prostředky na doplnění mechanismu solidarity eh, v rámci Evropské unie, tak je třeba požadovat a prosadit, aby všechny tyto prostředky eh, byly Eh, v jedné, shnuty v jedné tabulce. To znamená, vše, co se týká společenství, je rozpočtem Unie a pokud na okraji toho budou nějaké eh, fondy nebo finanční prostředky nějaké jiné povahy v rámci Unie 27 a nebo v rámci spolupráce mezi některými členskými státy, na základě nějaké zvláštní eh, zpráv, eh, smlouvy, eh, jako například mechanismus pro stabilizaci, anebo v rámci posílené spolupráce, tak je potřeba toto vložit do dokumentu, který bude určitou přílohou, tak, abychom měli celistvý pohled na tuto věc, abychom mohli jednak posoudit ekonomickou efektivitu všech prostředků, které poskytujeme a aby bylo možné zajistit parla- kontrolu parlamentu nad obsahem těchto politik a e, nad e, tím, zda ty věci, které se dějí, e, jsou vzájemně v souladu. Toto by tedy mělo být v té příloze. Další myšlenka. Pokud budeme chtít nějak konkrétně vytyčit postup evropského semestru a koordinaci rozpočtových politik národních a evropského rozpočtu, to je to 29. rozpočet, je potřeba disponovat jakýmsi účetním nástrojem, který by umožnil konsolidovat veřejné rozpočty 28 členských států Evropské unie, už do toho započítávám Chorvatsko. Tato, ten, tato, tento úkol účetního konsolidování eh, je velmi technický, je velmi nezbytný a od mastické smlouvy se to nikdy nedělalo. Eh, jsou tam, eh, zmínil jsem to v pozměňovacích návrzích, ovšem je zvláštní, on se tomu příliš nevěnoval nebo nezaujal je to, a, ale nemají tam příslušné experty, takže já si myslím, že by bylo vhodné, abychom navrhli, že zahájíme eh, tyto technické kroky účetní konsolidace, aby bylo jasně zanalizováno, jaký tady bude makroekonomický vliv eh, částky 28 evropských eh, národních rozpočtů plus eh, evropský rozpočet, protože v tuto chvíli o tom nevíme nic, nevíme, jak to vypadá. Někdo má přebytkový rozpočet, někdo má samozřejmě deficitní rozpočet a tak dále pokud budeme chtít posoudit efektivitu uh, politického mixu, tady u nás, tak um, to není možné, pokud to budeme chtít srovnat uh, s uh, americkou politikou, tak uh, tam je, tam je to jasné, tam je jasné, jaký je makroekonomický efekt jejich politiky. Bo, ovšem u nás bohužel něco takového nemáme. Máme 28 národních rozpočtů a evropský rozpočet a měli bychom se tedy pokusit vytvořit nějaký nástroj, který by nám umožnil posoudit globální dopad těchto rozpočtů. V každé z našich zemí jinak eh, eh, posuzujeme to, co jsou rozpočtové výdaje, co je rozpočtový eh, deficit, investiční výdaj a tak dále. A to by bylo potřeba harmonizovat. A tato účetní harmonizace a konsolidace zatím ještě nikdy neproběhla. Další, třetí myšlenka velmi důležitá. Měli bychom využít tuto příležitost, abychom připomněli, jak velmi naléhavé je třeba oddělit evropský rozpočet a národní rozpočty, pokud jde o financování evropského rozpočtu z národních rozpočtů. Eh, evropský rozpočet musí mít vlastní zdroje a ta zpráva eh, paní Tyson je další příležitostí, kdybychom to mohli připomenout Zároveň je tady také myšlenka, že Evropský parlament již u příležitosti zprávy paní Katrin Trautmann vyjádřil následující myšlenku. Jsme v situaci, která je vlastně v rozporu se smlouvou a rozpočet je financován z národ... evropský rozpočet je financován z národních rozpočtů, tak eh, je potřeba tady stanovit nějaký maximální deficit a je tady, eh, jsou tady ty 3% HDP. Možná, že bude potřeba to změnit, protože není možné kritizovat nějaký stát za to, že nedosahuje dostatečných rozpočtových úspor a zároveň po něm chtít, aby přispíval do evropského rozpočtu dosáhneme toho tím, že to oddělíme, každý rozpočet uh, bude mít své zdroje. Je potřeba tady uvalit sankce na ty země, eh, které uh, tady se nechovají tak, jak by bylo potřeba. Bylo asi 20 pozměňovacích návrhů. Pokusil jsem se přihlédnout téměř ke všem až na pozměňovací návrhy Richarda Ashworta. On je v Birminghamu. Eh, James, James je tady, ale, ale je tam nějaké důležité setkání konzervativní strany a pan Ashworth tady vyjádřil některé myšlenky, které jsou zjevně v rozporu eh, s většinou eh, výboru, takže to nezohledňuji. Ale naopak jsem zohlednil jiné věci Richarda. panu Kalfinovi bych chtěl říci, že plně souhlasím s podstatou jeho pozměňovacích návrhů, ale je tady jeden, který mi v podstatě úplně eh, nesedí, protože nespadá do působnosti našeho výboru. Trochu to zasahuje do působnosti ekonu. Je to pozměňovací návrh číslo 15 a já bych na to chtěla v tuto chvíli upozornit a Ivalio nám potom dá vědět, jestli si přeje tento pozměňovací návrh stáhnout nebo ne. Nebudeme se samozřejmě kvůli tomu na sebe zlobit. Máte nějaké otázky? Chcete se vyjádřit? Uh, uh, Děkuji. Pokud jde o ten uh, pozměňovací návrh 15, já bych byl rád, aby zůstal v hlasování, protože to je hodně uh, v duchu toho, o čem jsme diskutovali, že chceme, aby se evropské instituce podílely na rozhodování a hodně to souvisí s tím, o čem jsme hovořili dnes dopoledne u rozpočtu, kdy jsme eh, mluvili o těch různých zvěstech a já myslím, že to skutečně souvisí s naší prací a měli bychom mít konzistentní stanovisko, takže bych byl rád, kdybychom o tom hlasovali a poprosili kolegy, aby eh, mě podpořili. Pak tam jsou ústní pozměňovací návrhy k návrhu kolegy Ustorvalce, kde se výraz čupek nahrazuje výrazem sixpack. Já vím, že ten two-pack balíček tady ještě není realitou. Je to dokument, který který eh, eh, ještě nebyl úplně dokončen, ale myslím, že bychom možná mohli to vyřešit tak, že zmíníme obojí, jak čupek, tak sixpack. A abychom tedy neopomíjeli eh, ani ten, tu dohodu čupek. Do you agree? Děkuji, pane předsedo. Z mého hlediska to byl spíše technický eh, ústní pozměňovací návrh a tak, jak to tady teď kolega prezentoval, tak je to pro mě zcela přijatelné. Výborně, děkuji. Nemáte žádné další připomínky, dobře, takže můžeme začít s hlasováním. Co se týká prvního odstavce, pozměňovací návrh 9, Richard Ashworth, navrhuji tedy, abychom eh, hlasovali odděleně po částech o první části pozměňovacího návrhu, že by se tady dodalo commitment and guarantees, To jde zcela v duchu znění eh, zpracovaného zpravodajem a navrhuji tedy, abychom hlasovali pro jakožto zpravodaj. Tedy kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo, kdo se zdržel? Přijato. A to, co následuje v pozměňovacím návrhu Richarda, neodpovídá smyslu toho návrhu zpravodaje a navrhuji, abychom hlasovali proti tedy. Kdo je pro? Pět, šest, kdo je proti? Děkuji, kdo se zdržel, zamítnuto. Máme tady ústní pozměňovací návrh pana ústní pozměňovací návrh zpravodaje po dohodě, nebo omlouvám se, pana Torvaldse, tedy po dohodě se zpravodajem, který spočívá v tom, že by se nahradilo Banking Union slovem Roadmap Towards a Genuine Economic and Monetary Union, což je vlastně oficiální název té práce svěřené předsedovi Fan Rompuyovi. Kdo je pro? Děkuji proti, dva, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 10 a 11 Richarda Ashworta. Navrhuji, abychom společně u nich hlasovali. Zpravoda je proti. Kdo je pro? Pět. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuty. Pozměňovací návrh 12 Isabel Dirau. Zpravodaje pro, kdo je pro? Děkuji, proti. Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 13 Richarda Ashworta, který chce zrušit odstavec 4. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Dva proti. Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 14 pana Derdena Zpravodaj je proti, protože jde příliš daleko. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji, strželi se, je zamítnut. Takže máme tady další pozměňovací návrh pana Torvalce. Ve dvou, ve, ve dvou částech budeme hlasovat. Jednak tedy Tupac Sixpack takže ten ústní pozměňovací návrh změnil i Vajlo, který navrhuje, že bychom řekli two and six tedy. <laughs> Dohromady máme osmi balíček tedy. Kdo je pro? Děkuji, proti. Zdrželi se, přijat. A druhá část, jakožto doplnění na konci odstavce. A precedent, which may lead to distortion of the United unified method by which structural deficits are calculated. Je trouve que c'est une bonne... Myslím si, že to je dobré upřesnění k textu zpravodaje. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdrželi se? Přijat. Dále Tady máme pozměňovací návrh 15, který Vajlo Kajfin odmítl stáhnout. Spravodaj samozřejmě nemůže nechat hlasovat proti návrhu, takže kdo je pro tento návrh? Děkuji, kdo je proti? Děkuji, zdrželi se. Jedno zdržení, většina je pro ale Ivajlo stahuje šestnáctku. Máme tady další ústní pozměňovací návrh pana Torvalce po dohodě se spravodajem. Commission must taken into account a tak dále. Končící Euro, European Supervisory Agency. Zpravodaj je pro, kdo je pro, proti? zdrželi se, schválen. Pokud se týká bodu odůvodnění, takže máme tady pozměňovací návrh 1 Richarda Ashworta, u kterého navrhuji, abychom roz, to rozdělili do tří částí. Navrhuji tedy oddělené hlasování. První část, kde by se doplnilo especially the euro area, to je upřesnění, které se mi zdá užitečné, jsem pro, kdo je pro. Děkuji, proti. Goe, zdrželi se. Schválen. Druhá část, která by spočívala v tom, abychom tam uvedli mechanismus stabilizace, stabilization mechanism. Tam, kde zpravodaj píše mechanismus pro solidarity, to je politický rozdíl a tady je zpravodaj proti. Kdo je pro? 8. Kdo je proti? Většina. Zdrželi se, takže zamítnuto. A třetí část, funded, funded by, by members of the euro area, to je užitečné upřesnění. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdrželi se? Přijat. Takže pozměňovací návrh 2 Sar pana Sariuše Volského odpada. Pozměňovací návrh 3 Richarda Esverta, Švarta tady také, jakožto zpravodaj se snažím převzít maximum. Neschvaluji první část, s tím nesouhlasím, until contribution to the union's budget, takže v té, s touto první části nesou, kdo je pro tedy tuto první část. Sedm, osm, kdo je proti? většina, zdrželi se. Takže první část není schválena, je zamítnuta tedy. Druhá část ale. Tady máme ústní pozměňovací návrh s novým bodem odůvodnění. Euh, Takže zdůrazňuje se zde odlišení toho, co patří do eurozóny a ostatního. To se mi zdá zcela odůvodněné a jsem pro, kdo je pro. Proti. Jeden, dva, kdo se zdržel? Přijat. Pozměňovací návrh 4 Richarda S. Šverda, zpravodaj je pro, kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 5 Ivajla, ústní pozměňovací návrh, jehož text tady máte, zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 6, 7, 8, budeme hlasovat en bloc. Zpravodaj je pro, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Kdo se zdržel? Tři pozměňovací návrhy jsou schváleny. Ústní pozměňovací návrh pana Torvalce. Nový bod odůvodnění. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdržel se? Schválen. A tedy budeme hlasovat o celém stanovisku takto pozměněném. Elektronicky budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Tentokrát mají všichni karty a nikdo nemá příliš mnoho členů žádná frakce. Pokud se místo předsedkyně chce také účastnit, tak končím hlasování. 30 pro, 2 proti, 4 se stršeli, takže blahopřeji srdečně zpravodaj. Bien. Je, je ne suis pas Dobře, nejsem kandidátem jakožto předseda na zpracování zpráv, ale nicméně jsem to udělala. Snažil jsem se zahrnout, zohlednit co nejvíce pozměňovacích návrhů. Samozřejmě za respektování mých přesvědčení a politické většiny našeho výboru. Takže nyní můžeme přejít k řadě hlasování o Evropském fondu pro přizpůsobování se globalizaci. Dnes ráno neměla Helga hlasovací seznam, teď ho má. A takže politické podmínky jsou splněny k tomu, abychom přešli k hlasování. A začneme body 11 a 16 pana Dardena. A možná, že Helga nám chce něco říci místo pana Dardena? Ne? Pan Darden není, tady není, on je spíše ve skupině Gerana. Nebo Geran chce něco říci? Ne, také ne, takže budeme hlasovat. Takže první zpráva se jmenuje Talk Talk. To je legrační. Takže je tady celá řada pozměňovacích návrhů, které jsou z výboru EMPL. Je jich šest konkrétně, které zpravodaj podporuje a které spolu podepsal ostatně, takže můžeme o nich hlasovat en blok? Ne? Dobře, tak co se dá dělat? Takže číslo 2. Kdo je pro? Pozměňovací návrh 2. Proti? Myslím si, že většina je pro, ale raději to ověříme. Zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasujeme. Někteří kolegové zde nechali karty, ale nevrátili se. Asi se účastní třetího věda Elmara Broka. Končím hlasování. 19 pro 17 proti. Nikdo se nestrašel, takže lepší bylo skutečně to zkontrolovat. Takže tyto, tento pozměňovací návrh je přijat. Pozměňovací návrh 3 je pro. Kdo je pro? Proti? Teď je to ještě těsnější, takže elektronická kontrola. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. 44 hlasovacích karet a jenom 36 hlasuje. Končím hlasování. Ano, takže 14 pro, 22 proti, pozměňovací návrh 3 je zamítnut. Pozměňovací návrh 4, zpravodaje pro, kdo je pro? Proti, Zdrželi se? Tak tento je přijat. Číslo 5. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Proti. Dobře, tak zase musíme zkontrolovat. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 5. Končím hlasování. 18 pro, 17 proti. Takže vel, velmi těsné. Takže zůstává nám jeden pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti. Dva proti. Tady je jasná většina, takže šestka je schválena. Pozměňovací návrh 8 liberálů. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti. zdrželi se. Takže osmička je teda rozdrcena, smetena. Číslo 9. Zde máme pozměňovací návrh paní Beres a Darden. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 10 stejných autorů. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Pozměňovací návrh 11 a 12 liberálů. Můžeme hlasovat en bloc? Ne? Teď, když má Helga svůj hlasovací seznam, tak je to docela složité. Tak jedenáctka. Zpravoda je proti. Kdo je pro? Proti. A Hartong pan a Gue, kdo je? zdrželi zamítnut. Le 12, même auteur, même... 12, stejný autor, kdo je pro? Kdo se zdržel? Stejná většina pro proti. Jeden pozměňovací návrh k bodům odůvodnění, pozměňovací návrh jedna liberálu, zpravodaje proti. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnut také. Je to skoro stejnou většinou. Konečné hlasování hlasujeme elektronicky o zprávě pana Derdena Tok Tok. Končím hlasování. 28 pro, 5 proti, 2 se zdrželi, takže blahopřeji panu Dardenovi. který je tedy není přítomný. Druhá zpráva pana Derdena o týkající se Calko, nizozemské společnosti. To nejsou stejné pozměňovací návrhy. Takže nemohli bychom nějakým zázrakem o nich hlasovat en blok o těch prvních pozměňovacích návrzích na první stránce a návrh o druhé, nahoře na druhé stránce. Ne, teďka e, teď EPP nechce, takže pozměňovací návrh 2 výboru EMPL, kdo je pro? Zpravodaj je pro. Proti? Zdrželi se? Schválen. Pozměňovací návrh 3 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 4 pro? Já, já tomu nerozumím. Tady. Takže hlasujeme elektronicky hned teď o pozměňovacím návrhu 4. Já tady nechápu, co tady znamená to vaše mumlání tady. Je to jak jeskyní muži, ale nevysvětluje to, jak chcete hlasovat. Že 28 hlasujících pouze. Takže končím hlasování. 14 pro, 21 proti. Já <laughs> jsem hlasoval pro. Dobře. Bylo to trošku zmatené. Teď pozměňovací návrh 5. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 6. Kdo je pro? proti. 9, zdrželi se, přijat. Číslo 7, kdo je pro, proti. Zdrželi se, přijat. Číslo 8, kdo je pro, proti. Zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 9, od liberálů. Spravodajovi se nelíbí. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je zamítnut. Pozměňovací návrh 10, paní Beres. Kdo je pro? Pravoda je pro. Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 11 a 12. Amblok hlasujeme. Ano, takže 11, 12. Ne, takže jedenáctka. Zpravoda je proti. Kdo je pro? Liberálové jsou proti. Kdo je proti? Kdo se zdržel, takže je zamítnut. Pozměňovací návrh 12. Stejný autor, stejné negativní stanovisko zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Stejní plus Helga, zdrželi se, takže zamítnutý. Jed, jeden pozměňovací návrh k bodům odůvodnění liberálů zpravodaje proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Stejnou většinou zamítnout konečné hlasování. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 28 pro 5, proti 2 se zdrželi. Přijata zpráva. Blahopřeji panu Derdenovi. Přecházíme k bodu číslo 12. To je bod týkající se zaměstnanců firmy Peugeot. A nejprve tady máme pozměňovací návrhy výboru pro zaměstnanost. Já bych si strašně moc přál, aby to bylo unblock. Ano? Takže bez sedmičky. Dva, tři, čtyři, pět, šest. I se sedmičkou. Takže až po pozměňovací návrh sedm. Zpravodaj pro, kdo je pro? Pane Hartongu, chcete samostatné hlasování? Ne, dobře. Proti? zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 8 pana Alvára, zpravda je proti, kdo je pro? Devět, kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. Devět, výboru pro zaměstnanost, zpravda je pro, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, Schváleno. Desítka a jedenáctka amblok, Ne. Takže deset. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. A jedenáctka, kdo je pro? Proti. tak velké frakce se shodují na tom, že se to zamítne, mají většinu, takže jedenáctka je zamítnutá. Pozměňovací návrh Jedna. zpravda je proti, kdo je pro? Devět, kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasujeme o Peugeotu, zpráva Kotyni. Končím hlasování. 25 pro, 5 proti, 3 se zdrželi. Blahopřejeme panu Kotyněmu. A teď se zase vracíme k panu Dardenovi, nevím, proč se nám tady zase objevuje. A teď je to opět Nizozemsko, Gelderland. A zase tady máme řadu pozměňovacích návrhů 2 až 8 výboru pro zaměstnanost. Dvojka. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Trojka pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Čtyři pro? proti, zdrželi se, přijato 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno pořád stejná většina, 6 pro, proti, dva proti, kdo se zdržel, schváleno, sedmička pro, proti, 3, zdrželi se, schváleno 8 pro, proti 1, zdrželi se, schváleno. Devítka liberálu, zpravda je proti, kdo je pro? Osm proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 10, Spravda je pro, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Jedenáctka a dvanáctka amblok. Jedenáctka, je proti, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Úplně jsem nepochopil, jaký tam byl rozdíl hlasování. A jednička, zpravodaj je proti, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto, závěrečné hlasování elektronicky. Hlasování je zahájeno. Bohužel konverzace mimo mikrofonu. Milí kolego, to je interní problém vaší frakce. No, je to i moje frakce, ale bohužel jako předseda výboru to nemohu nějak brát v potaz. Takže Fanny už jde za vámi. Takže za eh, výsledky i přes tento incident 29 pro, 3 proti a tři se zdrželi. Blahopřejeme kolegovi Dardenovi. Můžeme přejít nyní k bodu 14 pana Alvara. D'abord Alvaro. Nejprve zpráva Alvaro, 14. Galicia Metal. Takže to se dostáváme do Španělska s panem Alvarem. Bien. Non, non, pas de bullfighting ici. Hein. Alors, euh, il euh, y a une série de... Máme tady řadu respektive pozměňovací návrh pana Narancha a pana Garigy, který se zpravodajovi vůbec nelíbí. Kdo je pro? Je to dvojka. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Můžeme všechny pozměňovací návrhy Beres vzít najednou? Ne. Trojka. Zpravodaj proti, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. Čtyřka, zpravodaj proti, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto, stejnou většinou. Pětka, Takže je to pozměňovací návrh 4. Zpravodaj je proti, můžeme hlasovat elektronicky. Takže hlasujeme. Končím hlasování. 24 pro, 9 proti. Pětka, zpravodaj je proti, kdo je pro? Kdo je proti? Takže to ověříme elektronicky. Je sais pas ce qui se passe. Enfin, <laughs> Fanny qui transmet des instructions. Fanny tady předává různé pokyny různým poslancům. Je to zřejmě velice subtilní. Končím hlasování. 12 pro, 21 proti, nikdo se nezdržel, zamítnuto. Šestka. Zpravodaje je proti, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Tady je většina pro. Sedmička. 7, 8, 9 nemůže být tam blok. Takže 7, 8, 9, zpravoda je pro, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Desítka, zpravoda je proti, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. U odstavce 9 návrh 11. Zpravodaj je proti, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Další tři návrhy španělské, které následují, zpravodaj je proti. Můžeme hlasovat unblock? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? schválen. Pozměňovací návrh jedna stejných autorů zpravodaje proti, kdo je pro? Proti. Zdrželi se stejná většina. Schváleno, takže závěrečné hlasování elektronicky. Končím hlasování. 26 pro, 8 proti, jeden se zdržel. Blahopřejeme našemu zpravodaji. Voilà. Il a sa revanche. Alors, euh, nous passons... Teď se dostáváme k Dominiku Riketovi Astra Zeneka Švédsko. Pozměňovací návrh 3 je stažen jsem se dozvěděl. Pozměňovací návrh 3 je stažen. Je tomu tak. Můžeme hlasovat? Ne. Protože zpravodaj má na ně různý názor. Takže návrh 2. Zpravodaj je pro, kdo je pro? Proti? 7. Zdrželi se? Schváleno. Trojka je stažena, čtyřka je proti, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. Pětka, zpravodaje pro, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Šestka, zpravodaje proti, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Sedmička, zpravodaje pro, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Osmička, zpravda je pro, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Devítka, pana Alvára, zpravda je proti, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Desítka, zpravda je pro, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jedenáctka, zpravda je pro, kdo je pro, proti, 7. Zdrželi se schváleno. 12. je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 13. Stejný autor, stejný názor zpravodaje. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 1. je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Závěrečné hlasování Elektronickou cestou zahajuji hlasování. Končím hlasování. 25 pro, 5 proti, 4 se zdrželi. Blahopřeji panu Riketovi. Tak, Dominik Riket tady má ještě Tak ještě tady máme jedno hlasování u pana Riketa, ale už se to netýká EGF. Můžeme hlasovat unblock o částkách, o těch příslušných částkách. Membre Kteří poslanci hlasovali pro právní základ, ale budou jinak hlasovat u těch částek. Takže musíme udělat hlasování a blok pro každý zvlášť. Dobře. To nevadí. Takže pokud jde e, o ty částky, o ty konkrétní transfery. Jedenáctka. Ah oui, d'accord. enfin bon, moi je, je, je préfère reprendre Navrhuji, abychom postupovali takto. Ta témata budeme probírat ve stejném pořadí. Takže začneme částkou pro Talk Talk. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Částka pro Zalko. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Částka pro Peugeot. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Částka pro Gelderland. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Částka pro Galicia Metal. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato částka pro AstraZeneca. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A tím jsme dělali všechny transfery a teď už se můžeme podívat na další zprávu pana Riketa. A to je stanovisko o evropském systému ostrahy hranic. Nejprve tady máme několik pozměňovacích návrhů zpravodaje. Tak náhodou nemohli bychom o nich hlasovat en bloc? Ne. Dobře. Sedmička, kdo je pro? Proti? Socialisti a pan Hartong zdrželi se. Přijato. Osmička, kdo je pro? proti, musíme to ověřit. Takže osmička, elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. A teď už končím hlasování. 13 pro, 20 proti. Nikdo se nezdržel, osmička zamítnuta. Devítka, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto stejnou většinou, desítka pro, proti, zdrželi se schváleno. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se schváleno. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Osmnáctka pana Hartonga. Tady nemáme názor zpravodaje. Kdo je pro? Zpravodaj je proti. Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Třináctka zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Body odůvodnění. Dvojka zpravodaje. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 16. Juty Hauk, zpravodaj je pro, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17. Pana Hartonga, zpravodaj je proti, kdo je pro, dva, čtyři, proti, zdrželi se, zamítnuto. Můžeme blok vzít další? Ano? Ne? Ne, pan Hartong nechce, takže trojka, zpravodaj, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Čtyřka, pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Jednomyslně. Pětka, pro? Proti? Zdrželi se? schváleno, šestka pro, proti, dva proti, zdrželi se, schváleno. Pokud jde o návrh legislativního usnesení, pozměňovací návrh jedna zpravodaje, kdo je pro? Proti? Z... Zdrželi se? Schváleno. čtrnáctka Juty pro? Proti? zdrželi se, schváleno 15 od Juty, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Závěrečné hlasování elektronickou cestou zahojí hlasování. Euh, le vote est clos. Končím hlasování. 28 pro, 4 proti, jeden se zdržel. Schváleno, blahopřejeme panu zpravodaji. Alors, nous avons maintenant euh, trois rapports. Nyní nás čekají tři zprávy Giovanni Lavia. 18 o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty. Jednotné nařízení jednotné o společném trhu. Takže eh, nejprve tady unblock o prvních dvou, kdo je pro, proti. To začíná velmi dobře. Budeme tady hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasujeme. hlasujeme, kolegové, hlasujeme. Uzavírám hlasování. 13 pro, 16 proti, nikdo se nezdržel a tyto pozměňovací návrhy jsou zamítnuty. Dále Petr Jár, Amblok. Pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? 7. Kdo je proti? Zdržel se? Jsou zamítnuty. Pozněvací návrh pana Sosa Wagner. Kdo je pro? Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Zamítnut. Pozněvací návrh 3. Zpravodaj, kdo je pro? Proti. Zdržel se? Zamítnut. Takže to ověříme. Pozměňovacího návrhu 3. Málo kdo zvedá ruce a je těžké odhadnout, jaká je situace. Hlasujte, kolegové. Máme uh, eh, 35 karet, ale jenom 29 hlasuje. Dobře, teď je 31 hlasujících. 22 pro, 9 proti. Výborně, ju to já asi nevím počítat, takže pozměňovací návrh 3 schválen. 10. Sosa Wagner. Pan zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Zamítnut. 11. Stejný autor. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Dvanáctka. Tentokrát je pan zpravodaj proti. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Jednomyslně zamítnuto. Čtyřka. Pana zpravodaje. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Pět. Pana zpravodaje. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 13. Sosa Wagner, zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky. Není to jasné. Třináctka. Hlasujte, prosím. Prosím, všichni hlasujte. Končíme hlasování. 16 pro, 15 proti a nikdo se nezdržel. Takže je to velmi těsné. 14, Pan Svoboda je proti. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Zamítnut. Nikdo nehlasoval pro. 15. Petr Jár. Pan Svoboda je proti. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Zamítnut. 6. Pana zpravodaje. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Schváleno. 16. Sosa Wagner. Zpravodaj eh, je proti. Kdo je pro? Proti zdržel se zamítnut. 17 a 18 společně Petr Jár, pan zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Elektronicky hlasujeme o celé zprávě. Zahajuji hlasování, hlasujte. Končím hlasováním. 27 pro, dva proti, dvě se zdrželi a blahopřeji panu Giovanni mu za tuto zprávu. A nyní tady máme další zprávu Giovanni Lavia a to konkrétně o přímých platbách. Je to zpráva číslo 19 o přímých platbách zemědělců v rámci podpory v rámci společné zemědělské politiky. A máme tady tři pozměňovací návrhy Sosa Wagner Unblock. Někdo, někdo proti tomu něco namítá. Takže budeme unblock, dobře? Dobře, takže o všech třech společně. Pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? Helga. Kdo je proti? Všichni jsou proti. Kdo se zdržel? Takže Helga je zcela osamocená, takže je to zamítnuto. Sedmnáctka zpravodaje. Kdo je pro? Pane zpravodaji, je tady ústní pozměňovací návrh, pane předsedo, protože mm, kompromis s financování SPP, který jsme dostali, který jsme dosáhli po, během té průběžné zprávy, chtěli jsme text nahradit takovým textem, který dáme do kompromisu. A pak bychom to přijeli na plénu. Gran. Děkuji panu zpravodaji za tento ústní pozměňovací návrh. Vždy můžete spochybnit to, zda by tady ten text měl být. Obvykle tento text dáváme do toho samotného nařízení, ale pokud by to tady mělo být, tak by to tady mělo být v souladu se zprávou o MFF a výboru ŠURE. A tedy souhlasím se zpravodajem. Dobře, takže pochopil jsem to tak, že je tady ústní pozměňovací návrh, abychom převzali formulaci eh, z té eh, průběžné zprávy a to bychom vložili do toho nového článku 5a. A stejný text by byl vložen do pozměňovacího návrhu 1a, byl by to úvodní ustanovení 1a. Můžeme o tomto textu hlasovat unblock. Je půl. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se schválen. Bien, alors, euh, est-ce qu'on considère que Doníváte se, že takže to byla sedmnáctka, musíme hlasovat o osmnáctce. Dobře. Takže pozměňovací návrh 18 Petr Jár, pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnut. Devatenáctka od stejného předkladatele, pan zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. Dvacítka, Sosa, pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnut. 21. Petr Jár, pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnut. 22. Pan zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Sidonie, je to osobní nebo jak to je? Takže kdo je pro 22? Pan zpravodaj je pro. Kdo je proti? Vzdrželi se? Schváleno. 23 a 24, můžeme o nich hlasovat společně? Ne? Takže o 23. Pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnut. 24. Pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti? Zam, zdrželi se zamítnut. Dále eh, tři následující návrhy pana zpravodaje Amblok. Ne, dobře, tak nejdříve jeden, jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Poslední návrh dva. Kdo je pro? proti, šest, zdržel se, schváleno. Tři, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Můžeme všechny Sosa Wagner návrhy odhlasovat společně? Ano. Skvělé. Pan Spravda je proti. Kdo je pro? Vůbec nikdo. No, proti, zdrželi se. Dobře, takže sosu Wagnera vypouštíme. Škrtáme. Čtyřka je stažena. 33, opět Sosa Wagner, pan zpravda je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Pětka, pana zpravodaje, kdo je pro? Proti zdržel se, schváleno. 6 pana zpravodaje, kdo je pro? Proti? 2. Zdrželi se, schváleno. 34 Petr Jár, pan zpravodaj je pro, kdo je pro? Proti? Zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 7 pana zpravodaje, kdo je pro? Proti? Myslím si, že většina je pro, ale přesto bych to raději ověřil. Sedmička pana, sprav, pana zpravodaje, kdo je pro? Zahajuji, tedy zahajuji hlasování, hlasujte, prosím. Hlasujte. Jsou tady dva, kteří nehlasují. Končím hlasování. 18 pro, 11 proti, eh, schváleno. Potom 30 5 pana Petra Jára. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 36 Sosa Wagner. Pan Spravda je proti. Je někdo vůbec pro? Není. Takže zamítnuto. 37 Petr Jár. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Pan Hartong a paní Trippel, kdo je proti? Mnoho zdrželi se schvále, eh, zamítnuto, pardon. 38 Sosa Wagner, je tady někdo, kdo je pro? Ne, nikdo. Takže eh, škrtáme. Osmička. Ano, to byl předtím ten ústní pozměňovací návrh. Teď devítka Petr Pacfroda je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Deset Sosa Wagner. Nikoho to asi nezajímá. I když ano, pan Hartong je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnut. Potom třikrát Petr Jár společně? Ne. Dobře, takže nejprve o jedenáctce. Kdo je pro? Pan zpravodaj je proti. Takže pro šest sedm. Kdo je proti? Zdrželi se zamítnut Dvanáct Petr Jár. Kdo je pro? Jeden je pro. A kdo je proti? zdrželi se, zamítnut. 13, Petr Jár, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. A nyní e, konečné hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasujeme a končím hlasování. 25 pro, 2 proti, 2 se zdrželi, takže je to schváleno a já blahopřeji Giovannimu. Ale je tady ještě další zpráva pana Giovanniho a to na téma podpor pro venkovský rozvoj. Mají všichni hlasovací seznam. Je tady poslňovací návrh 15 Petra Jára. Kdo, pan je proti. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnut. 16 Sosa Wagner. Chce ho někdo schválit? Ne. Takže je to zamítnuto. Jednička pana zpravodaje. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnut. 17 Sosa Wagner. Chce se někdo přihlásit pro? Ne eliminujeme 18, co se Wagner eliminujeme 19, to stejné, 20, stejné, 21, ale tady pan zpravodaj je pro. Kdo je tady pro? Pro 21. Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. 22 paňa Petra Jára. Pan zpravodaj je proti, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 2. Pan zpravodaj, kdo pro? Proti? Zdržel se? Raději bych to ověřil, protože mám dojem, že je tady většina proti, ale není to jednoznačné a lidé už jsou unavení, mají siestu, e, ruce nezvedají, takže budeme hlasovat elektronicky. Hlasujte prosím, Končím hlasování. 11 pro, 16 proti, jeden se zdržel, takže zamítnuto. 23. Sosa Wagner opět. Chce se někdo zastat tohoto návrhu? Nechce. Dobře, takže zamítnuto. 24. Sosa Wagner byl by někdo pro? Nebyl. Pozměňovací návrh 3. Zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. 25. Petr Jár. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnut. 26. Co se Wagner? Pan zpravodaj je pro. pro. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnut. 27. Petr Jár. Pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnout. Takže oddělené hlasování, nebo konkrétně hlasujeme o čtyřce. Kdo je pro? Pan zpravodaj je tady pro. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amblok. Pan zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Jeden je proti. Zdrželi se? Schváleno. 28 Petriár. Pan Svravda je proti. Kdo je pro? Pro. Proti, zdržel se, zamítnuto. Jedenáct zpravodaje. Kdo je pro? Proti. Zdržel se, zamítnut. 29 Petr Jár. Kdo je pro? Jeden je pro. Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnut. A unblock, úvodní ustanovení Petr Jár a zpravodaj je proti. A kdo je pro? Nikdo není pro. Kdo se eh, proti, zdržel se, zamítnuto. A teď konečné hlasování zprávy pana Giovanniho, poslední zprávy pana Giovanniho Lavia. Hlasujte prosím elektronicky. Celá EPP je kolem Barbary, a zdá se mi, že opravdu nehovoří o zemědělství. Končím hlasováním. 27 pro, 2 proti, jeden se zdržel, takže blahopřeji Giovannimu. Giovanni eh, si dnes opravdu zasloužil eh, prémii za výkonnost, eh, za dnešní dopoledne i za toto odpoledne. Dobře, takže budeme pokračovat s právou pana Papastamkose, který je mezi námi. Takže je to stanovisko o nařízení. Týká se to stále společné zemědělské politiky, financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky. Začneme tedy řadou pozměňovacích návrhů zpravodaje. A táži se tedy, zda o nich můžeme hlasovat en blok? Ne. Dobře. Co se dá dělat? Pokusíme se to urychlit. Takže pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, schválen. 5 pro, proti, zdrželi se, přijat. 6 pro, Proti? Zdrželi se? Elektronicky zkontrolujeme. Jsem trošičku zmatený. Takže budeme elektronicky hlasovat o šestce. Všichni hlasovali, skvěle. 20 pro, 11 proti, nikdo se nezdržel, je schválen. 7 zpravodaje pro, proti, zdrželi se přijat. 8 zpravodaje pro, proti, zdrželi se přijat. 9 pro, proti, zdrželi se přijat. 10 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 11 pro, proti, zdrželi se, stejná většina zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se, přijat. Otočíme stránku. Zas, zase nemůžeme hlasovat en blok. Třináct až devatenáct, včetně devatenáct. Dobře, takže ne, Helga nechce. Dobře, tak ano. Takže 13 až 19, zpravodaj Amblok, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijaty. 20 je stažený, 21 také, 22 pozměňovací návrh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 23 zpravodaje pro, Proti? Zdrželi se přijat. 29. Petr Jár. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 30 a 31 jsou staženy. 24. je. kdo je pro? Proti? Zdrželi se, musíme zkontrolovat. Mám dojem, že většina je proti. Takže kontrolujeme elektronicky číslo 24. Končím hlasování. 17 pro 14 proti. Takže skutečně bylo dobré to ověřit. 32 je teda také přijat, je identický. 33, zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Raději ověříme. Protože viděno odsud, to není úplně jasné. Končím hlasování. 16 pro, 14 proti, nikdo se nezdržel, přijat. 25 je stažen, tím se dostáváme k bodu odůvodnění. Můžeme jedna, dvě, tři vzít en blok? Ne. Takže teď jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat číslo dva. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat tři, tři pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Dva návrhy Petra Jára, zpravodaj je pro, kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme elektronicky. O pozměňovacích návrzích 26 a 27 Petra Jára. Končím hlasování. Hlasovali všichni, to je výborné. A výsledek je 16 pro, 15 proti. Takže 28 se stahuje, konečné hlasování elektronicky o zprávě pana Papastamkose. Hlasujte. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 28 pro, 2 proti, 1 se zdržel. Při, zpráva přijata. Blahopřeji našemu kolegovi místo předsedovi Papastamkosovi. je navrhuji tedy, abychom teď přistoupili k hlasování o bodu 25, paní Holmajer. Ne, fra- o zprávě Francesky jsme už hlasovali. Pane Fernandezi, můžeme případně o těch platbách dnes hlasovat, takže nejprve zpráva Moniky a pokud nám zbude čas, Francesco, vy už nemáte žádné hlasování, ne? O těch transferech, o těch částkách už jsme hlasovali. Takže u těch částek zůstávají jen další instituce. Ale nejprve začneme Monikou Holmajer. To je bod 25, politika v oblasti nemovitostí. Děkuji, pane předsedo. A totiž měli jsme to téma, které trošku vzbudilo takové zrušení nebo podráštění již minule na pořadu jednání. To je vlastně budova ESMA, úřadu ESMA. ESMA má budovu v Paříži a ta budova je ještě vlastně byla pronajata ještě tou původní agenturou vlastně krátce předtím, než vlastně vstoupilo v platnost nařízení pro ESMA a tehdy vlastně jsme nevyslechli nebo nepoložili otázku příslušným úřadům, zda tedy, protože ESMA skutečně přímo stála před dveřmi, tak řečeno. Samozřejmě jsme spoluspravodajové a nebyli tím zcela nadšení, protože vyvstávala otázka, proč vlastně rada vlastně stále vyzývá všechny k šetření a přitom tady ty peníze vydávají, ale samozřejmě ESMA potřebuje potřebné eh, prostory, ale zase uprostřed v centru Paříže to možná není úplně nejvýhodnější ekonomicky tedy místo pro instituci Evropské unie, takže jsme se tím společně zabývali. Vyvstává také otázka, zda za to někdo právně odpovídá. No, vlastně za podpisy jsou možná, tedy právně odpovídají hlavy států, tedy kolegové a já jsme došli k závěru, že vlastně nemůžeme dávat házat tedy odpovědnost na někoho, že vlastně ti noví ředitelé odpovídají za to stávající předlohu, ti jsou ve službě nebo ve funkci teprve poměrně krátkou dobu a ta odpovědnost nemůže být na nich tedy. Takže vlastně tam se platí, tam vlastně se platí to nájemné ještě za celý rok by se musel platit, což nechceme, protože tak dlouho ještě uzavřená eh, smlouva. A mm, takže musíme vlastně eh, se zajistit další eh, metr čtvereční plochy, aby to stačilo pro všechny pracovníky. Teď je tam asi tři tisíce, asi 180 eh, zamě, zaměstnanců a protože přes dvě třetiny vlastně už vlastně jsou pokryty vlastními, eh, na vlastními zdroji a nemusí být pokryty tedy eh, prostředky Evropské unie. Musíme tam ještě přidat další, potom tam došly něk- do 189 400 určité opravy a potom ještě 18 600, čili přes dvě třetiny těch nákladů hradí tedy samotné toto zařízení nebo ta instituce 46 eh, tisíc s náklady na renovace, na opravy a my, je vla, my zaplatíme jen část asi 180 tisíc, takže mm, ono to není zas tak těžké, ale musíme, ještě, je to ještě poněkud prekérnější s institucí v Londýně, ostatně. Takže do té míry mám tedy jsme se snažila se spolu s eh, dopracovali jsme v dobré spolupráci, v dobré schodě, tím bych chtěla poděkovat eh, spolu s ale ještě zde mám dva body. Za prvé, že vlastně rozpočtové orgány hm, v důsledku eh, finančních dopadů nedostávají žádné informace a to je problém a potom eh, určitý eh, vzkaz tedy členským státům a jejich zástupcům, aby v budoucnosti tedy hledali nějaké výhodnější prostory a ne v centru města. Takže my jsme se v podstatě shodli se spoluspravodají, že tedy mu dáme přesto pozitivní stanovisko pro ESMA, protože neexistuje žádná jiná alternativa k tomu. Děkuji, paní zpravodajko Angelika Vertman. Děkuji, pane předsedo. Já bych měla ještě otázku, co by se stalo, kdyby hm, chom vlastně šli právnou, právní cestou. Tam se hovořilo o Vlastně to v přesných částkách ty nemám v hlavě, ale jsou to velké částky. Zda by tedy nebylo výhodnější říci, ano, hledáme toho, kdo nese odpovědnost. Myslím si, že musíme hledat na straně rady tedy. Jak řečeno, musíme vlastně se přesně podívat do smlouvy a v každém případě bychom mohli, by to mohl být takový jasný příklad pro to, protože stá, často jsme měli určité případy, kde by se tedy konkrétně řeklo, dobře, nikdo nemůže nést odpovědnost a tak dále. Já jsem přesvědčena, že někde je nějaký člověk, který za to ručí nebo alespoň za to nese odpovědnost a myslím, že bychom se nad tím ještě měli také zamyslet. Děkuji. Děkuji, paní Holmajer. Otázka je právně, byla právně vyjasněna a ostatně ESMA nám poměrně obšírně na to odpověděla. On, no, oni nám vlastně vysvětlili, že neexistuje žádný ředitel, který by nesl odpovědnost, protože toto rozhodnutí učinili hlavy státu a vlád. A veškeré ty povinnosti, které, závazky, které přešly ze z předchozí agentury, tak veškeré povinnosti právní, také finanční eh, byly kompletně převzaty. Takže vlastně hm, můžeme říci, že odpovídá za to 27 eh, hlav státu právní služba nám vlastně vysvětlila velmi jasně, že zde není nějaký jeden ředitel nebo generální ředitel, který by byl tedy eh, odpovědný za toto, který by za to ručil, a, ale že jsou to vlastně hlavy státu a vlád, které vlastně konstatovali v tom usnesení, že všechny právní důsledky z toho, které vzešly z té předchozí agentury, ať už právní nebo finanční, převzala ESMA. A teď jsou vlastně eh, ředitelé postavení před tou eh, situací. A ona si, ta ředitelka vlastně musí teď řešit nějak, shledat nějaké řešení. Samozřejmě podaří se aby se podařilo najít určité úspory, ale právně je váza, jsou vázáni tím, co bylo podepsáno hlavami států prostě a ocitla se před hotovou věcí. S tím se musí nějak právně vyrovnat. Pokud bychom tu smlouvu odmítli, tak bychom také museli zaplatit penále, pokuty samozřejmě. A pokud bychom pronajali novou budovu, Samozřejmě musí to zůstat v Paříži, ale mohli bychom hledat nějakou cenově výhodnější čtvrť, tedy městskou část, aby každá jakákoliv jiná konstrukce by byla ještě dražší. Máme vlastně tu výhodu, že velkou část plat, neplatí vlame vlastně z našeho rozpočtu čili hlavní část toho nájemného na letošní rok, to jsem napsala i do mé zprávy v roce 2013. Platíme milion dvěstě tisíc a z toho platíme 375 tisíc jako podíl. Takže pro nás to není zas až tak dramatické, když se díváme na to, jak to celé vzniklo a v podstatě EMSA e kdyby ESMA by to mohla financovat celé, pokud by se nám podařilo najít nějaké výhodnější prostory, pokud by tedy to nájemné bylo levnější. Ale ESMA na to odpověděla zcela přesně, zcela obšírně ale to nepom- nepomohlo, protože zde máme právní závazky, které jsme převzali. Bohužel jsme to takto převzali, takže není zde někdo, na koho bychom mohli ukázat prstem a říci, že za to skutečně odpovídá. Děkuji, máme tady další žádosti o slovo pan Hartong. Děkuji vám, pane předsedo. Jakožto politik se mi nelíbí, že máme mít svázané ruce a že má být bezmocný. Vyslechl jsem si dobře paní Wertmann a myslím, že tady bychom se neměli zabývat jenom právními aspekty to otázky, ale i politickými. Také bychom mohli vyslat etický signál a říci, že zcela nesouhlasíme s tímto postojem a že my, jakožto rozpočtový orgán, který zastupuje občany, rozhodně nesouhlasí s takovými postupy. Děkuji, pane kolego. Uh, Jutta Haug. Děkuji. Nechci nám komplikovat život více, než už komplikovaný je, ale v různých souvislostech už jsme několikrát, mnohokrát diskutovali o tom, jakou roli v interinstitucionálním uh, systému eh, hraje summit, tedy schůzka šéfů hlav a vlád, vlád a států. A vždy nám bylo řečeno, že to není nic, co by mohlo přijímat právně závazná rozhodnutí. Rada hlav států a vlád má vždy udávat pouze jakýsi hlavní směr trend. Nevím, jak se teď rozhodli a pak se to dostalo o další stupně dále. Ovšem, tam, kde eh, třeba předali nějaké pokyny eh, finančním radám, nebo nevím, kdo ve vaší eh, zemi má jaké pravomoce, jaká je tam struktura, ale to není rozhodující. Rozhodující nejsou hlavy států a vlád a je to také uvedeno ve smlouvě, protože oni vlastně se nemají co vměšovat do legislativy a to, co tam rozhodnou, nemá právně závazný účinek. Už když se bylo rozhodnuto, že budeme bojovat proti nezaměstnanosti a ministři financí potom řekli, nedáme vám na to žádné peníze. Plán obnovy, ano, to, tam právě v tom vězel tento stejný problém. Nemůžeme, a proto nemůžeme tam říkat, že to rozhodly hlavy států a vlád. Pokud to rozhodli opravdu jenom oni, tak, a, tak budou ve špatné situaci ti ostatní, ti kdo, ti, kdo vlastně podle toho jednali. Merci, Jutta. Děkuji. Pan Geyer. Pokud jde o ty budovy, pokud jde o budovy agentury, tak máme podobný problém na radě. Podle mé informace, e, to bylo prostřednictvím hlav států a vlád, se rozhodlo, kde agentura bude mít své sídlo a příslušná vláda potom rozhodne, kde přesně v dané zemi se bude sídlo nacházet. Já už jsem eh, na to připadl několikrát, protože britská vláda, eh, která hodně často nabádá Evropskou unii k úspornosti, ale potom například eh, rozhodne, aby se to sídlo dalo do, eh, na místo, kde je nejdražší trh s nemovitostmi v celé Evropě. A je to opravdu problematické, když potom úředníci říkají, že by byla eh, jiná města, britská města, kde by eh, poskytly zdarma různé výhody a mnoho, mnohem nižších nákladů. Tak potom ty pokyny eh, být úsporný ze strany této země, když se potom rozhoduje o umístění té agentury, tak ta stejná země eh, si vybere takto drahé místo. A já si myslím, že to bychom měli eh, zásadně vyřešit. Děkuji. Dovolte osobní poznámku a potom to Monika uzavře. Skutečně my všichni, naše zpravodajka a kolegové, kteří vystoupili, eh, nespokojení s tímto požadavkem nebo s požadavky, kde máme poměrně omezený manevrovací prostor. To rozhodnutí, které před námi stojí, vlastně vyplývá z politického rozhodnutí a pochopitelně máme vždy možnost se vyjádřit odmítavě, ale tady hrozí, že ohrozíme řádné fungování příslušné organizace, v tomto případě ESMI, která je v současnosti velice potřebná. A to je určitá politická zodpovědnost, kterou na sebe jen těžko můžeme vzít. Já si kladu otázku, jestli bychom nemohli oznámit buď v tomto stanovisku, a nebo po tom stanovisku, třeba v nějakém tiskovém prohlášení, že Evropský parlament nebo náš rozpočtový výbor je velice znepokojen tím, k čemu vede to, že vznikají stále další a další agentury v různých městech, ať už se jedná o agentury nebo o nějaké jiné evropské orgány. To bude to tež u nového soudu, který bude rozhodovat eh, spory v oblasti patentového práva společenství, který vlastně bude rozdělen mezi tři různá města. Takže nad tím bychom měli vyjádřit znepokojení a poukázat na to, že tedy narůstá počet agentur, institucí, orgánů v různých městech a v místech, které si vybírají samotné eh, státy a pochopitelně to potom na svých bedrech nesou daňoví poplatníci. Eh, chtěli bychom, aby se třeba zorganizovalo nějaké jednání na toto téma. Například bychom o tom mohli hovořit na příštím trialogu. Velice rád to doplním na pořad jednání trialogu k rozpočtu protože se neustále hovoří o tom, že Evropská unie především u položek pladeb musí šetřit a měli bychom tedy upozornit radu na tuto odpovědnost národních vlád a upozornit na to případně i veřejné mínění v členských státech, protože my jsme toho svědky, neneseme žádnou odpovědnost za to. A je velice obtížné eh, toto násobení agentur nějak zbrzdit. A z politického hlediska je obtížné postavit se proti. Než Monika odpoví, ještě Dominik Rike k tomu chtěl něco říci. Děkuji za slovo, jenom velice stručně. Já se obávám, že eh, takového sdělení, tak máme tady tady problém eh, s nemovitostmi, kde jsme nuceni potvrdit politiky, které jsme si nevymysleli, ale takovéto prohlášení, eh, nevím, jestli to bude chápáno jako vyjádření proti politice nemovitostí, ale aby to nevyznělo spíše jako, že jsme proti těm agenturám, jejich činnost přitom je důležitá, takže nerad bych, aby eh, se to nějak zkreslilo u veřejného mínění. Myslím, že to je nebezpečné. Bylo by třeba to nějak upřesnit a vyjádřit se v tom smyslu, že členské státy by měly být opatrnější, zodpovědnější, když eh, určují místo, kde bude ta agentura, ale neměli bychom dopustit, aby to vyznělo jako vystoupení proti těm agenturám. A myslím, že kdybychom na to téma ještě měli trialog, to by mohlo jen povzbudit euroskeptiky. Ano, každopádně velice často se hovoří o agenturách, právě i při trialozích a mohli bychom tedy při té příležitosti ten problém ještě rozšířit. Pan Hartong, Monika dostane slovo jako poslední, ještě pan Hartong. Pane předsedo, já jsem to pochopil tak, že zítra účetní dvůr má vydat nějakou zvláštní zprávu o agenturách. Je tomu tak? Tak účetní dvůr určitě eh, je ten nejlepší, který eh, může to navzájem porovnat a jsem rád, že to tady bude. Monika. Um nochmal, ich wollte es vorher nicht im Einzelnen. Já jsem to předtím nechtěla do všech podrobností eh, vysvětlovat, ale na základě toho, co říkal pan kolega Gajer, Hartong a další, tak na vysvětlení ESMA má jednu eh, zvláštní, jedno zvláštní specifikum. Nebyla nově založena, ale je následovkyní výborem eh, pro evropské regulátory bezpečnosti a dříve to tam fungovalo, ale spadalo to pod legislativu Francie a teď z toho vlastně vznikla tato agentura a z toho je ta zvláštní konstelace právního následovnictví nebo je to zkrátka takový konstrukt, který byl tímto způsobem zvolen a díky tomuto rozhodnutí bylo potřeba vyvodit určité důsledky pro ESMU. Chtěla bych upozornit na jednu věc. Náklady, které nás tady čekají, jsou poměrně omezené. Je to asi 282 tisíc. Nejsou to miliony, ale samozřejmě by bylo lepší, kdyby to bylo jenom 600 tisíc nebo jenom 700 tisíc. Chtěla jsem tady upozornit na to, že to nejsou obrovské částky, ale protože my jsme si tady, pokud jde eh, o tu lékařskou agenturu, tak jsme tam měli jasné přání, kde by měla být nebo kde by neměla být. A já bych chtěl poprosit, aby bylo možné se spojit s radou. Já se pokusím jako zpravodajka tady upozornit radu na tento problém lokací eh, nebo sídel těch agentur, protože my máme stejný problém, že oni zvolili Paříž, Londýn a takže se tam vlastně opakuje úplně eh, ten stejný princip, zatím to ještě nebylo rozhodnuto, ale pokusím se, pane předsedo, apelovat na radu. Ovšem, nevyčítejte nyní ESMA, eh, že vlastně tak to musela následovat CSR, CSR. Muselo to tak být, Právní služba tehdy potvrdila, že je to správná cesta a náklady jsou relativně přiměřené, i když samozřejmě je, můžeme, může nás to i trochu zlobit. A pane Hartongu, ty vaše klíčové dvě věci jsem si také poznamenala do stanoviska, tedy ty dvě věci, které nám vadí. Eh, souhlasí s tím i ostatní spoluspravodajové. Yeah. Milí kolegové, navrhuji, abychom tedy hlasovali o stanovisku Moniky Holmajer a pokud souhlasíte, já bych tam ještě doplnil požadavek, který bych učinil vaším jménem, že by se tento bod zařadil na program příštího trialogu. Samozřejmě, jak říkal Dominik Rike, v tom v v té komunikaci vůči veřejnosti. To musíme formulovat tak, aby to nevypadalo jako nepřátelský postoj vůči agenturám obecně, ale aby bylo vidět, že máme na srdci řádnou zprávu prostředku. Takže kdo je pro Moničino stanovisko? Kdo je proti? Zdrželi se? Čtyři. Děkuji vám, děkuji Monice. A to bylo tedy první téma. Pak tady máme druhé. To je agentura Frontex. Tam jsme vlastně v té fázi eh, počáteční. Otázka, jestli se tím chceme zabývat nebo ne. Moniko. Ne předsedo, to je teď zpráva, která nás potěší. Frontex plní všechny požadavky, které jsme kdy za výbor eh, stanovili při eh, pokud je o budovy, protože dělali průzkum trhu, našli velmi výhodnou budovu a intenzivně usilovali o to, aby náklady byly co nejnižší. Z té nové budovy, pardon, z té staré budovy kde byly různá patra, což představovalo také problém pro bezpečnost. Bylo to na patrech 7, 10, 11, 22, 23 a potom ještě na dvou dalších patrech, e, minus 1 a 5. Současná nájemna, nájemní smlouva končí 31.12.2014 a Oni velmi pečlivě hledali další budovu, nájemní cena Eh, nějaké jedné nabídky, byla považována za netržní, potom usilovali o další. V roce 2009 provedli studii proveditelnosti, aby bylo možné naplnit potřeby Frontexu, tak bude potřeba pronajmout dalších 1500 metrů čtverečních a kvůli dalším aktivitám doplňkovým, které už jsou rozhodnuty, eh, budou muset být pronajaty další plochy a z tohoto důvodu Frontex na základě těchto kritérií našel další budovu. Kancelářská plocha je 14 400 metrů čtverečních, několik skladových eh, prostor. 1950 eh, je to eh, cena za tu kancelářskou plochu, 11 euro za skladovací plochu, což je velmi výhodné. Dokonce dostali 10 měsíců bezplatného pronájmu, takže Frontex obsadí 7 pater a opravdu z toho vytěžili to, co bylo potřeba, je to tak, tak levné, jak to vůbec mohlo být, takže proto eh, tady k tomu nebudu předkládat žádné stanovisko, ale chtěla bych pouze poděkovat Frontexu za to, že tak úsporně nakládají zprostředky. prostředky. Když kritizujeme, tak musíme také chválit. Tak ať žije Varšava. Proč z Paříží, ať žije Varšava. Jsou tady nějaké dotazy, poznámky. Kdo je proto pro návrh zpravodajky? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdrželi? Takže dva proti, nikdo se nezdržel a necháme tedy projít tento projekt s ohledem na argumenty zpravodajky. Poslední téma eh, se týká agentury regulatorů energie, ten pro informace. Stručně Máme nový rozpočtový řád, který ještě neplatí, ale EMSA už to zohlednila a informují nás, že usilují o novou budovu a podrobnější informace budou následovat. To je vše, pane předsedo. Výborně. Děkuji mnohokrát. Takže tím jsme ukončili hlasování pro dnešek, ale ještě neskončila naše schůze. A promiňte, omlouvá se pane předseda, ještě tady máme jeden transfer. Ano, musíme ještě odhlasovat eh, transfer, takže pane zpravodaji, máme tady uh, ostatní instituce pro rok 2012. C'est le mien? Bon, on a besoin de plus d'argent pour les... Budeme asi potřebovat víc peněz na mikrofony. Děkuji, pane předsedo. Uh, Myslím, že, myslela jsem, že hlasovat se bude zítra, ale určitě to zvládneme i dnes. Co můžeš udělat i dnes, nenechávej na zítra. Takže jedná se tedy o hlasování o transferech, není tam žádný zvláštní problém. Je to mm, rezerva ve výši 2,5 milionu eur. Evropská služba pro vnější činnost by chtěla znát názor parlamentu na tuto otázku. A myslím, že můžeme dát zelenou této žádosti. Bon. Je, je, je vais changer. Rapporteur, oui. mettez vous plutôt la place de Non. Chci si vyměníte místo s panem Begem, protože to je velice nepříjemné do sluchátek. Bon. Non, non, non. Mettez-vous là. Mettez, mettez là. Go <laughs> away. mais, mais, mais, mais, toi, mais toi là. Palmas. Alors, tu appuies sur le bouton. Tak stiskni tlačítko, říká pan předseda. Hotovo. Tak, teď to snad už bude v pořádku. Takže říkal jsem, že pozměňovací návrh číslo 2, předložený Evropskou službou vnější, pro vnější činnost, může eh, dostat od nás zelenou. Myslím, že tu rezervu můžeme uvolnit. SVČ také předložil pozměňovací návrh číslo 3. A pokud jde o tento návrh, tam je třeba říci, že se jedná o žádost o transfer a o tom se nehlasuje. Je to vlastně jenom informační bod. To znamená, že tady nemáme problém. A každopádně je to pod těmi deseti procenty eh, limitu. Víte, jak je to pravidlo 10% a to pravidlo je tady dodrženo. Dále SVČ je na samém počátku své práce a myslím, že je třeba, abychom je požádali, aby byli i opatrnější nebo obezřetnější při žádostech o transfery. SVČ tedy musí lépe dodržovat pravidla v této věci. Pokud jde o tyto žádosti, myslím, že e, tento úřad by měl postupovat stejně jako jiné e, orgány, to znamená na základě rozpočtových položek, je tam, jsou to vlastně transfery mezi různými položkami a bylo by dobré e, upozornit SVČ na to, jaká jsou zde pravidla. Pokud jde o ten pozměňovací návrh číslo 3, to je tedy bod pro informace, jak už jsem říkal, a myslím, že to můžeme schválit. S tím, že, jak už jsem říkal, musíme požádat SVČ, aby ty žádosti prezentovaly eh, dle pravidel. Pokud jde o ty ostatní eh, návrhy, Máme tam návrh týkající se dalších 50 tisíc na e, zahraniční právní pomoc. Pak tady je otázka týkající se nemovitostí, především e, Štrasburku, e, budovy Adenauera. A Myslím, že tady ty transfery můžeme schválit. Pak tady je návrh čtyři, organizace seminářů, eh, Sacharovova cena a tak dále. Tam myslím, že také není problém. A pak tady máme transfer C05, to je vlastně největší. A Tady bychom měli být opatrní, abychom nepřetížili rozpočet příštího roku. Ehm, to znamená, ty investice bychom měli udělat pokud možno ještě v běžném roce. Nejenom proto, abychom příliš nezatížili rozpočet na příští rok, ale také proto, že se jedná o investice potřebné. Souvisí to s vybavením softwarem, novými technologiemi, eh, informačními technologiemi, propojení na Wi-Fi ve všech eh, prostorách Evropského parlamentu a podobně. Takže jsou to důležité věci. Také by nám to umožnilo, že by všichni poslanci měli eh, přístup k tomuto pokrytí Wi-Fi. Já tedy navrhuji schválení této žádosti o transfer. Tyto transfery se berou z takzvané contingency reserve, to znamená z rezervy na neočekávané události. Nelze provést přímý transfer, ale pokud to schválí rozpočtový orgán, to znamená my, potom můžeme ty položky použít právě z té contingency reserve. Tento postup jsme Eh, už používali v rozpočtovém výboru. To znamená, že se eh, jedná o takovýto transfer. V případě, že to schválí rozpočtový výbor. A to je vše, co jsem k tomu měl. Děkuji. Falta, Falta do provedor, eh, do provedor de justiça tak ještě bych chtěl doplnit, eh, že tady je ještě jeden menší transfer eh, týkající se budovy. Eh, je to 316 tisíc eur a tady nevidím žádný problém. Tento poslední transfer také můžeme schválit. Týká se to Evropského veřejného ochránce práv. Je to transfer 03. Inge Gressle k transferu 3 2012 EAS. Myslím si, že to bylo prezentováno velmi nevhodně. Ani komise, ani žádné informace transfery takto neprezentují. Je to velice smatené, vyvolává to více otazníků než odpovědí. Jedna jeden ten otazník souvisí s členou stranou 3 odůvodnění. Uvádí se, že byly více náklady 6,4 miliony, protože eh, tam bylo vytvořeno 23 nových míst. Když přepočítáme, kolik stojí jedno místo, tak vám vyjde částka ročně 370 tisíc euro. A tady je uvedeno pouze 9 měsíců, tak by to bylo 280 eh, tisíc euro, ale eh, když si to propočítáme na ten celý rok, tak je to vysoce přikročeno, je to netransparentní od začátku až do konce a vůbec to neodpovídá tomu, jak by transfer měl být prezentován. Proto jsem proti tomu, abychom to nechali tak, jak to je. Myslím si, že i nové instituce se musí naučit tyto věci dělat řádně. Myslím si, že je to netransparentní eh, a je nelogické, protože věci se tady eh, sájevně eh, sčítají nebo kalkulují, eh, kde to vlastně nemá být společně sčítáno a zaúčtováno. Takže je to velice zmatečné, chtěla bych, aby to bylo podrobnější a chtěla bych vědět, jaké další položky se zatím ještě skrývají, protože jinak opravdu žádná takováto pravidla nepotřebujeme, pokud se to nebude dělat řádně. Děkuji, slovo Gerand Ferm. Děkuji. Mám několik připomínek k transferu Evropského parlamentu. My jsme tady transferovali uh, různé peníze, pokud jde o otázky uh, samozřejmě IT, tlumočnické a překladatelské a tak dále. Mohli bychom to dělat do nekonečna, ale kdybychom to tak dělali, tak uh, by to neodpovídalo eh, rezervě. Rezerva je tady na různá, eh, různé nečekané události, které nemohly být předvídány, ale toto jsou běžné věci, eh, právní věci, tlumočnictví, počítače a tak dále. Ehm, a ten transfer proběhl několikrát a teď se to zase opakuje. Já chápu, že musíme pokrýt tyto náklady, ale měli bychom skutečně vyslat signál eh, naší vlastní zprávě, eh, že tyto náklady by měly být v rozpočtu a neměla by se k tomu eh, využívat tady ta nouzová rezerva pro nepředvídané události. Děkuji, pan zpravodaj. Děkuji. Chápu stanoviska kolegů. To byl postup, který ta rezerva měla být používána pro nepředvídané události. Také jsme zprávě doporučili, aby tato rubrika nebyla používána pro tento typ investicí, protože tady nejde pouze o právní aspekty, jde také o dobrou zprávu. To znamená, že potřebujeme také dobrý výhled pro všechny investice. Pokud ale u těch opatření, která jsme přijala a investice, které jsme přijali, když jsme zaváděli Wi-Fi, tak tam byla také rezerva. Kolega Maňka byl tehdy zpravodajem. Už jsem říkal, že jsem pro, abychom to schválili, ale samozřejmě zároveň musíme upozornit na to, že je potřeba postupovat tady důsledněji, striktněji při předvídání těchto událostí. Samozřejmě jde o zásadu lepšího Eh, řádného nakládání s věcmi, o rovnost, jde o všechny možné oblasti. Pokud jde o Wi-Fi, tak tam samozřejmě všichni musí mít přístup, eh, všichni poslanci a mnozí si stěžovali. Jde také o produktivitu, protože když nebudeme mít dostatečný software a prostředky na práci, tak to je potom složité. A proto je toto stanovisko uh, oprávněné. Z politického pohledu je tato investice na tom tak, že příští rok by to mohlo zatížit rozpočet do určité míry a to si nepřejeme. Dále stanovisko paní Gresle. Nevím, jestli je tady někdo z ESVČ. Moje stanovisko je následující. U eh, transferu, u budoucích transferů rozpočtových prostředků by to mělo být jasnější. Nechci hovořit eh, zrovna o transparentnosti, protože to by bylo přehnané, ale myslím si, že tady není tak snadné se vyznat v tom, co se tady děje, co dělá komise a další instituce v případě takových změn. Pokud je o tyto změny rozpočtu, tak potřebujeme informace, takže v tom by neměl být problém, měli bychom hlasovat. A pokud někdo z ESVČ může poskytnout další doplňující informace, tak by se to mělo stát možná již zítra. Ovšem, nemělo by dojít k tomu, že o tom dnes nebudeme schopni diskutovat. Jsou tady možná ještě nějaké další otázky, které nespadají zrovna do působnosti nebo do souvislosti těchto změn. Navrhuji, abychom rozhodly další rozpočty a tuto otázku bychom mohli probrat zítra, až tady budeme mít zástupce SVČ, který nám bude moci odpovědět na všechny otázky. Děkuji, pane zpravodaji. Jaký je tady tedy ten problém? Nejprve ESVČ. Tady budeme hlasovat pouze o transfer číslo 2. E, číslo 3 to je pro informaci. Inge e, Gressle nám řekla, že ty informace nejsou uspokojivé a zítra zástupci ESVČ náhodou budou mezi námi, takže navrhuji, abychom hlasovali o transferu číslo 2 a zítra po hlasování o průběžné zprávě, to je důležitý bod zítřejšího programu, e, položíme tyto otázky zástupcům ESVČ ale je potřeba je o tom informovat předem, aby byli schopni na ty otázky odpovědět. Potom eh, uvidíme, jak eh, naložíme eh, s transferem parlamentu. Pokud jde o číslo 2 ESVČ, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Číslo 3. Pokud jde o číslo 3, vy jste se zdržel. GUE se zdržela pokud jde o transfer číslo 2. Pokud jde o transfer číslo 3, nebudeme hlasovat, protože položíme otázky zítra zástupcům ESVČ a teprve potom budeme hlasovat. Pokud jde o parlament, tady máme připomínku Gerana, dosti důvodnou připomínku. A já si myslím, že bychom mohli, pokud budeme hlasovat o tomto transferu, to hlasování doprovodit určitým stanoviskem, ve kterém bychom službám parlamentu sdělili, že toto eh, není eh, příliš eh, dobrý postup využívat tuto rezervu každý rok pro výdaje, které jsou stejné, to znamená, nejsou nepředvídatelné. Můžeme s tímto ústním pozměňovacím návrhem doplňujícím unblock hlasovat o transferu Evropského parlamentu. Ano, kdo je pro, kdo je proti? zdrželi se, schváleno. Pokud jde o obhájce veřejných práv, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. Takže děkuji panu zpravodaji a budeme mít výměnu názorů se zástupci ESVČ zítra a potom to doplníme, to, co nám tam ještě chybí. A nyní všechny zraky spočívají na barbaře Matera. která ovšem nedává pozor. Vážení kolegové, Barbaro, Dnes jsme s hlasováním skončili, budeme pokračovat zítra dopoledne, budeme hlasovat o průběžné zprávě a e, mezi tím na konec dnešního odpoledne. Zde máme výměnu názoru o dvou zprávách Barbary Matery, eh, jednak eh, o Europe for Citizens kreativní a o kreativní Evropě. A budeme tady mít také výměnu uh, názoru k Hercule, Herkules 3, 3, 3, ale Tady pan zpravodaj opustil sál. Takže Barbaro, na, máš slovo ke kreativní Evropě. Děkuji, pane předsedo, děkuji za to, že jste mi dal možnost eh, dnes tyto dvě stanoviska představit. Chtěla jsem eh, představit návrh komise. Jde tam o dva nové programy pro další víceletý rámec 2014-2020 Kreativní Evropa a Evropa pro občany. Pokud jde eh, o kreativní Evropu, komise stanovila, že podpora pro kulturní kreativní sektor musí být rozhodující pro tento finanční balíček. Jediný program, eh, Media, Media Mundus a další, že to bude spojeno, a bude přidán další nástroj, který by měl usnadnit přístup pro malé a střední podniky a pro organizace, které působí zejména v kulturním a kreativním odvětvím. Cíle tohoto programu lze schrnout ve čtyřech bodech. Jde o to, aby, byl podpořen, aby bylo podpořeno kulturní a kreativní odvětví, aby byla propagována díla a aby tvůrci mohli vyměňovat si vzájemně zkušenosti, aby tady byla spolupráce na politické úrovni, na přeshraniční úrovni, aby eh, jsme mohli vypracovat politiku pro nové eh, obchodní modely, finanční prostředky pro eh, kreativní Evropu a proto další představují 1,8 miliard euro. A já bych tady chtěl, chtěla uklidnit eh, kolegy v Itálii, protože tam došlo k určité, Itale, italské kolegy, tam došlo k určité chybě. Uvědomují, uvádí se tam miliony, ale ve skutečnosti je to 1,8 miliard. V současnosti eh, je to 1,7 uh, miliard v tom současném programu. A to je tedy překlad, chyba v překladu, která se tam do toho vloudila. Rozpočtové prostředky pro sektor kultury a pro kreativní sektor musí být navýšeny. Je potřeba, aby to bylo zohledněno i v legislativním textu. Je potřeba uvádět procenta pro eh, konkrétní odvětví a je třeba zohlednit i mezinárodní rozměr těchto sektorů. Pod číslo čtyři je důležité vytvořit prostor pro mladé umělce. V rozpočtu 2013 se soustředíme především na mladé, na mladé umělce a na mládež. Evropa pro občany. Návrh komise je zde koncipován tak, že evropští občané by měli pokud možno znát eh, evropskou historii, proto tady máme tady Dům evropských dějin. Musí být eh, viditelné evropské projekty, Evropský občan pro ně je Evropa někdy velmi vzdálená. Evropské projekty mají ale velký význam pro eh, eh, obla, regionální úroveň a tady je třeba vytvořit povědomí o evropské historii, vytvořit evropskou identitu a o to právě usiluje tento nástroj. Dále je třeba zvýšit eh, účast občanů na evropských záležitostech, to jsou nejdůležitější cíly potom. Finanční prostředky pro tento fond 229 milionů euro ve srovnání s 215 miliony euro v současném finančním výhledu a já si myslím, že to znamená výrazné zvýšení a pozměňovacími návrhy se pokusím toto navýšení zvýšit ještě o dalších 5%, pokud to bude možné. Máme také umožnit přístup k tomuto programu pro malé projekty. Říkala jsem si, že by to mělo být zajímavé především pro mladé a to bychom dosáhli tím, že zjednodušíme přístup k tomuto programu. Pokusila jsem se být co nejstručnější. Musím říci, že oba programy mi připadají opravdu vynikající a doufám, že kolegové mě podpoří a budou mi dále pomáhat pozměňovacími návrhy, aby programy mohly být ještě vylepšeny. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 22. října a hlasování na našem výboru by mělo proběhnout 15. října. Chtěla bych poděkovat kolegům za pozornost. Děkuji vám, pane předsedo. Barbara. Děkuji, Barbaro, bylo to velmi jasné o obou programech, ty informace. Pan Gajer požádal o slovo. Děkuji, pane předsedo. Z hlediska sociálních demokratů k oběma programům nemáme žádné větší problémy, podporujeme návrh zpravodajky, jak pokud jde o kreativní Evropu, tam je, která převzetí právní závaznosti eh, ve článcích. Chtěl bych eh, hovořit o určitém metodickém problému. My, jakožto rozpočtový výbor, máme vlastně určitý traumatický zážitek z konference předsedů, která vlastně na nás přesunula určitá opatření, určitá eh, rozhodnutí pokud předpokládali, že eh, se překračujeme rámec určitých eh, našich tedy pravomocí jakožto výbor a předsedkyně tedy řekla, že skutečně eh, některé věci patří do působnosti výboru REGI. Já tedy nemám nic proti tomu, abych se náš výbor tematicky zabýval těmito programy, protože no, vím, že je zde velká potřeba podpory pro kreativní odvětví. Právě tedy bych byl proto, abychom v zásadě omezili tu metodickou e, diskusi a omezili se pouze na ty čistě rozpočtové záležitosti, anebo uděláme to, co považujeme takzvaně za správné. A v takovémto případě bychom vlastně museli zásadně rozhodovat eh, spolupráci s ostatními výbory. Co se týká občanů, program Evropa pro občany, ano, zde v zásadě naše frakce souhlasí. V princip, že ještě si nejsem tedy, tedy jistý, že je to rozumné, aby se zde prezentovaly ty jednotlivá odvětví nebo jednotlivé oblasti, tak jak je to uvedeno v těch závěrech. Myslím si, že bychom se měli podívat na to, do jaké míry jsou propojeny ty jednotlivé rozpočtové linie pro ty programy a do jaké míry jsou také tedy prospěšné pro občany. Já bych tady to, ten proto procentuální rozdělení, které navrhuje navrhovatelka, ještě bych promyslel, protože možná bychom to měli propojit, ale ještě bych radila, abychom se nad tímto podrobněji zamysleli. Děkuji. Hlásí se někdo další o slovo? Ne, paní zpravodajko, chcete ještě něco říct si? Ne, dobře. Děkuji. Takže jak uvedla naše zpravodajka, tak k těmto dvěma zprávám. Mezní datum pro pozměňovací návrhy je 22. října, takže máme ještě dva týdny v poledne naplánovali jsme hlasování 15. listopadu pro naše stanovisko k výboru pro kulturu, které bude hlasovat 27. listopadu a na plenárce potom v prosinci. Dobře, takže pokud nemáte žádné další názory, tak jsme vyčerpali náš pořad jednání pro dnešek. Takže ukončím dnešní schůzi a sejdeme se zítra za podmínky, že není nic do různého. Aha, paní, paní Alda Fúza. Ne, omlouvám se, to se ještě týká zprávy Matera. Aha, tak omlouvám se. Ale protože mi svítí slunce do očí, tak jsem dobře neviděl, jsem úplně oslepený. Takže paní Alda, prosím. Děkuji, pane, pane předsedo. Já jsem chtěla se vyjádřit skutečně ke zprávě Barbary Matera, zejména k programu Kreativní Evropa. A chtěla bych říci, že pozměňovací návrh, jehož cílem je zvýšit tu dotaci nebo ty částky, aby tak, aby Evropa dosáhla stanovených cílů, že to je skutečně nezbytné, že to je nutné. Podle mého názoru je velice důležité, aby v období krize, kterou v současné době zažíváme, aby kultura jak se stranou. Ne, nemyslím si, že by to, že krize by toto mohla odůvodnit. Um, velmi stručně to, co chci říci, je, že samozřejmě všechny evropské země prožívají krizi a že kulturní prostředí, kulturní odvětví je speciálně, konkrétně zasaženo krizi a snižováním eh, dotací, a subvencí na národní úrovni. Tak to vypadá i v Portugalsku. Situace je v některých případech skutečně dramatická. Ministerstvo kultury v podstatě již ani neexistuje v naší zemi. Máme pouze určité ty státního eh, tajemník, týká pověřeného kulturou a došlo skutečně k drastickému snížení dotací do této oblasti a v některých případech byly dotace zcela zrušeny, stoprocentně. Situace tedy opravdu, jak říkám, je velmi špatná, je dramatická. Takže kulturní odvětví, kultura přispívá HDP v jednotlivých zemích a bohužel snadno se na to zapomíná. A myslím si tedy z tohoto důvodu a doufám, že se nám podaří pohnout těmi věcmi. Nespívá nám mnoho času, ale doufám, že se nám podaří eh, schválit tuto, prosadit schválení této zprávy, protože se týká otázky, která je velice důležitá. Děkuji. Takže nevidím, že by se někdo další hlásil o slovo. Dobře. Takže tímto můžeme uzavřít naši dnešní schůzi. Zítra se sejdeme v 9 hodin. Budeme hlasovat zejména o průběžné zprávě. Jednak tedy o průběžné zprávě vlastní Reimera Begera a kolegy Kajfina a také o zprávě Žána Lika Deana o návrhu nařízení o dani z přidané hodnoty z hlediska vlastních zdrojů. A potom budeme mít výměnu názoru se zprávou, eh, ohledně zprávy z, vlastního, eh, z vlastní iniciativy o programu Herkules 3 a budou zde také zástupci Evropské služby pro vnější činnost a budeme s nimi diskutovat o tom transferu číslo 3. Takže pokud nemáte žádné další připomínky, děkuji a ukončuji dnešní schůzi.